Die Sitzung ist eröffnet. Zahajuji zasedání, dámy a pánové. Nejprve se dostáváme ke zprávě Pasku. Pane zpravodaji, poslední slovo? Bez komentáře, pane předsedo. A to prosím do záznamu. Dobře, takže nevinen. Takže budeme hlasovat kompromis 1. Kdo je pro? Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Návrh 51. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ještě jednou. Kdo je pro návrh 51? Kdo je proti návrhu? Kontrola. Dali jste mi správný seznam? Zahajuji hlasování. Tak šup, mně to nefunguje. Už jste to zavřela? už jste to ukončila. No dobře, tak 28 eh, pro, 28 proti, zamítnuto. Vy jste si nějak vyměnili kartičky, nebo co? Hlasujete všichni na jednu kartičku, nebo co? No tak, dobře. A jenom tak pro jistotu, ke kompromisu k návrhu 51 zahajuji ještě jednou hlasování. Takže 51 návrh scháke. Tak vy jste neutrální teď nebo co? Konec hlasování. No a stejně to je 28 na 28 zamítnuto. Takže zůstává to zamítnuto. No dobře, ale tady to nezměníme, že někdo odešel před hlasováním. Návrh 52. Proti. Držel se zamítnuto. 53 pro. Proti. Zdrželo se přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 56 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 57 pro Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 73. První část. Pro první část 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 5 pro? A druhá část. Tak co tu máme napsáno? Pokud přijato, tak, tak odpadá. No no, tak je to tam blbě napsané. Takže druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 5. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Teď kompromis 6. Pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 108. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 109 pro? proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 9, kdo je pro? A to už jsme udělali, aha. Já jsem si špatně eh, listoval. 148, 149. Kde to máme? Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 152. Proti? Zdržel se zamítnuto. 155. Pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 150. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část pro? proti, zdržel se zamítnuto. Třetí část pro. A to odpadá, protože odpadá, když eh, se je zamítnuta druhá část. Aha, to je takový dominový efekt. Teď tedy to tady všechno odpadá, že ano. Je to tak, 151 eh, odpadá, protože 150 byla přijata, 153, kdo je pro? 153, proti, zdržel se zamítnuto. 154, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 156, pro? Ne, to neodpadá. 156, kde pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 157. 157, ano? Aha. Tak kde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 158 pro proti, zdržel se zamítnuto, 160, 163 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 162 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 161 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 160, 164 pro, proti, zdrželi se. Gáler, prosím, bude stichán. 164, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdržel se, přijato. 167 pro, proti, zdržel se, přijato. 179, a to odpadá, aha. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 200. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 13 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 209. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 210 pro. Proti? Zdržel se. Přijato. 211 a 212. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 213 pro proti, zdržel se zamítnuto, 214 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 215 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 216 pro, proti, zdržel se přijato, 217, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto 218 pro, proti, zdržel se. Přijato 220, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola 220. Myslím, že to bylo přijato, ale uvidíme. Konec hlasování. A ne, 25 ku 32, zamítnuto. Teď návrh 219, eh, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 221, pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Teď 222, eh, 223 a 224, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 227 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 226 pro, proti, zdržel se přijato. Teď se dostáváme k 228 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 229 pro, proti, zdržel se přijato. Teď Jdeme na kompromis 14 pro, proti, zdržel se kontrola. Kompromis 14. Konec hlasování. 37 pro, 18 proti, Přijato. No tak buďte potichu. Ano, tady jakási předozvěna nebo co. Teď jdeme na kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 256. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Teď kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 272 pro, proti, zdržel se, přijato. 273 pro, proti, zdržel se, přijato. Co? 274 pro, proti, zdržel se přijato, 275 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 276, 270, ne, to odpadá. Je to tak, bylo to přijato, kompromis 17. A ne, naopak, naopak. 276, 277 bude pro, proti, zdržel se zamítnuto, 278 pro, proti, zdržel se. Přijato 279 pro, proti, zdržel se. Přijato 280 pro, proti, zdržel se. Přijato 283 pro, proti, zdržel se. Přijato 200, to odpadá. Takže kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Konec hlasování. 40 pro 19 proti přijato. Návrh 297 pro. Proti. Tak prosím vás, kolegové a kolegyně, ale prosím, hlasujte, máme hlasovat, ano? Jinak já to nemůžu vidět. 297, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 299 pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Chcete kontrolu? Dobře, kontrol 299. Konec hlasování. 31 pro 28 proti přijato. Teď návrhy 300 a 301. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 302 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 303 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 305 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 304 pro, proti, zdržel se kontrola. Konec hlasování. 26 pro 32 proti zamítnuto. 306, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto, 307 pro, proti zdržel se přijato, 309 pro, proti zdržel se zamítnuto, 308 pro, proti zdržel se zamítnuto, 310 pro, proti zdržel se přijato, 311 pro, proti zdržel se zamítnuto, 312 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 313 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 314 nepřípustné, takže návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato, Ústní návrh 5. Děkuji. No tak predadik, to je jedno. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 2, pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 3, pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 4, pro a 5, 4 a 5 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 9 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 10 pro, proti, Zdržel se zamítnuto. Návrh. Co to bylo? Takže teď jedenáctka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Návrh 12 a 13 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Návrh 14 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Teď elektronické závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže 36 pro, 18 proti, 5 se zdrželo, tím je to přijato. Blahopřejeme, pane zpravodaji. They have to say now. Mrs. Lösing. Paní Lösing. My jsme podali menšinovou zprávu a zaslali jsme ji minulý týden na sekretariát. Děkuji. A nyní se dostáváme ke zprávě o Evropské obrané unii. Zpravodajem je Urma Spad. Je k tomu ještě co říci? Chce zpravodaj něco říci? Nechce. V tom případě začneme hlasovat. 91. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 103, až ho najdu. To je na dvě části. Takže kdo je pro první část? 103, kdo je pro první část? To je dobře, když necháváme hlasovat dvakrát. Přijato tedy? Ne, ještě zdrželi se? Ne, kdo je proti? Zdrželi se? Ne, vy, vy, vy se nezdržujete. A dobře. Děkuji, pane Gálere. Jsem myslel, že to je část 3, ale část 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 104 pro? Proti? Ještě jednou, kdo je pro 104? Kdo je proti? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 106 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 108 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato.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 Zdrželi se přijato. 114. Zase na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 115 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 116 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 118 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 121 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 119 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 120 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 138 Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 139 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 31 pro, 28 proti, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se přijato. 143 pro, proti, zdrželi se přijato. 144 pro, proti, zdrželi se přijato. 145 pro, proti, zdrželi se, přijato 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 157 pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti zdrželi se přijato, 160 pro, proti zdrželi se přijato, 162 pro, proti zdrželi se přijato, 163 pro, proti zdrželi se přijato. 164 pro, proti zdrželi se přijato, 165 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Chtěl bych poprosit kolegy, zejména z EPP, aby se podívali na hlasování. 186, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Návrh 188, 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 190, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, přijato. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 206 pro, proti, zdrželi se, přijato. 207 pro, proti, zdrželi se, přijato. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211 pro, proti, zdrželi se, přijato. 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro,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 proti, zdrželi se, ještě jednou. 258, kdo je pro, proti, ověříme to. Končím hlasování. 24 pro, 33 proti zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se přijato 260 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 28 ku 30 zamítnuto. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 274, 275 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 276 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 277 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 281 pro, proti, zdrželi se, přijato. 282 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou, 282, kdo je pro, proti, ověříme. Hlasování je u konce. 23 ku 35 zamítnuto. 283 pro. Proti zdrželi se přijato. 284 pro. Proti zdrželi se přijato. 285 pro. Proti zdrželi se přijato. 286 a dvě, dvě, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 287 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 290 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 291 pro, proti, zdrželi se,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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 47 pro, proti, zdrželi se přijato. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 57 pro, proti, zdrželi se přijato. 58 pro, proti, zdrželi se přijato. 59 pro, proti, zdrželi se. Jak to bylo teď? 59 ověříme. Musíme to dělat častěji, protože účast na hlasování je velice slabá. Ano, Davide, je to pravda. Končím hlasování. 25 k 18, 15 zdržení přijato. To bylo 59, že ano. Tak teď 60. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvacet kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 86 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pověříme. Končím hlasování. 37 ku 27 ku 21 přijato.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 37 hlasů pro, 20 proti, jedno zdržení. Gratuluji panu zpravodaji. Teď se dostáváme k zprávě Luňáček. Paní Lözing? Ano jsme předložili menšinovou zprávu a minulý týden jsme ji odeslali sekretariátu. Ano, děkuji za spolupráci. Teď se dostáváme ke zprávě Luňáček. Tady máme tři návrhy, ale jsou identické, takže je to jenom jedno hlasování. Pro je, kdo je pro návrhy 1, 2 a 3? Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola? No tak nevím, Ulrike. Konec hlasování. No tak těsně 45 pro 11 proti. Přijato. Paní zpravodajka má slovo, prosím. a nevím, co se tam teď vzadu děje. Ulrike. Ulrike. Příliš moc poradců Zajícova smrt. Můžete mi říct ještě jednou, o čem hlasujeme? Já to vím tedy, ale kterou část? Ale No, odstavec 1, návrhy 1, 2 a 3. Benefej Kaspary Kukan. Bylo to přijato 45 hlasů ku 11 hlasům. Tak a teď budeme hlasovat elektronicky o návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 46 pro, 7 proti, 3 se zdrželi. Paní Luňáček má slovo. Ano, a teď chci slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda škrtla své jméno z této zprávy, protože nemohu souhlasit eh, s tím, že ta sklenice je do poloviny plná, co do toho souhlasu. Vím, že se dosáhlo hodně věcí, to usnesení má v sobě mnoho dobrého, ale v tomto bych ráda škrtla své jméno z tohoto stanoviska. Ano, děkuji vám srdečně. Prosím? No tak tady paní nesouhlasí taky, no, ale ono to není jmenovité, víte, takže to je úplně jedno. Eh, my to tady běžným postupem přeneseme dále do pléna. Teď nevím, kdo to teď přebírá, jestli předseda nebo jak to bude. Prostě obvyklým postupem. Shit happens, říká pan předseda. E, teď se dostáváme ke zprávě Luňáček. Bez Luňáčkové. Ne. Nebo to je teď ta zpráva k tomu. Kdo je pro návrh jedna? Pro, proti, zdržel se přijato bez viditelné účasti EPP. Nedobře kontrola. To víte, když EPP nehlasují, to je těžké. Odstavec 1, kontrola elektronická. Pardon, na pozměňovací návrh 1 samozřejmě. Za, e, končím hlasování. 28 pro, 27 proti, přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, pro. Proti, zdržel se, přijato. Návrh 10, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 16, kdo je pro, proti, zdržel se kontrola. Konec hlasování. 24 pro, 20 proti, 11 se zdrželo, přijato. Návrh 17 pro, proti, zdržel se, kontrola, protože se nehlásíte. Konec hlasování. 40 pro, 13 proti, přijato. 18, 19 odpadá, 21. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 24 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato, návrh 28 ve čtyřech částech, první část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, Druhá část eh, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdržel se. Přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kontrola. Čtvrtá část kontrola. Konec hlasování. 11 pro 28 proti zamítnuto. 15 se zdrželo. Návrh 29. Dvě části. První část pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 30 pro, druhá část kontrola. Dobrá. Konec hlasování. 9 pro 31 proti zamítnuto. Ulrike mi dluží panáka. A to whisky. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Elektronické závěrečné hlasování. Konec hlasování. 48 pro, 4 proti, 3 se zdrželi přijato. Paní Luňáček? Ano, pane předsedo, ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci. Musím uznat, že u tohoto textu si myslím, se nám podařilo tam dostat lecco. S nesouhlasím, jak už jsem říkala, s tou věcí ohledně návrhu 17, ale odhlasovala to většina. Ráda bych si tady ponechala jméno na tomto usnesení, protože je tam celá řada dobrých věcí, které podpoří pokrok proti boji s nucenými pracemi v Uzbekistánu. Děkuji. Dobře, já nevím, co to, jestli to půjde, ale my to ověříme při dobré vůli. Teď se dostáváme k stanovisku Brok. Kdo je pro? Aha, ono to je asi elektronicky, no tak dobře. Tak, udělejme to jednoduše, je pro. Proti, zdržel se. A ne, elektronicky, aha. Už jsme s nervami na dně. Konec hlasování. 40 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, takže přijato. Něco k bodu různé? Není tomu tak. Příští zasedání 7. a 8. listopadu. Děkuji vám srdečně, přeji ještě hezký zbytek týdne.